Bien, mes chers collègues. Tak, vážení kolegové, eh, zahájíme naše společné zasedání ohledně rozpočtové kapacity pro eurozónu. E, včera jsme měli jako velice e, neobvyklé, neobvyklé velice zajímavé zasedání. Bylo to tedy sedm e, ministrů, velké privilegium pro Evropský parlament. Dosáhli jsme přímého styku s ministry. Samozřejmě jsme si ověřili, že ta stanoviska nejsou úplně shodná, ale je velice důležité, že jakožto ministři se můžeme setkat že ministři se mohou setkat se zástupci eh, Evropského parlamentu a Evropský parlament se zástupci eh, vlád a ne pouze s jedním zástupcem eh, rady, který, který se mění každých šest měsíců. Myslím si, že to, toto je věc, která je plně v zájmu Evropské unie. A nyní vyslechneme zpravodaje, Eh, máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů a oni se pokusí nám načrtnout eh, případné možné kompromisy. Já nevím, kdo začíná. Reimer Boge. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve se musím omluvit, že jsem zde včera večer nemohl být, ale u mě ve volebním okrsku Eh, probíhala nominace kandidáta na spolkového kancléře na příští rok a já jsem musel, eh, měl jsem projev pro udůvodnění toho kandidáta, takže jsem tady nemohl, tady jsem nemohl být, ale můj kandidát včera vyhrál 81 hlasemi ze stát, takže jsem potěšen. Pane předsedo, je samozřejmě příliš záhy, abychom předložili balíček kompromisních návrhů, ale mohu vás ujistit, že s svým týmem na tom velice pracujeme a uvažujeme o takovém harmonogramu, že to bude dostatečně záhy. 29. začíná práce a 30 budou tedy předloženy naše pozměňovací návrhy. Budeme na tom pracovat ještě příští týden, takže to bude všechno k dispozici. Měli jsme setkání, kdy jsme se eh, zabývali prvními odstavci 1 až 16. Bylo to eh, velice konstruktivní, bylo to se stínovými zpravodaji a budeme s nimi dále hodnotit ty důležité bloky to jsou ty body, které by mohly být užitečné, abychom získali odpovědi od politických skupin. Když se podíváte na ten blok 1 až 16, na tyto odstavce, jsou to otázky stability, paktu stability a růstu, to funguje, dopady a prosazování, o tom bychom měli diskutovat co učiníme s tou skutečností, že členské státy mnohdy neplní pakt stability e, a růstu, za druhé role e, doporučení specifických pro členské státy a také myšlenka konvergenčního kódu. O tom se již diskutovalo a také hlasovalo e, tady v Evropském parlamentu. To jsme pokládali za důležité. A třetí prvek je Eh, eh, důvodnění mechanismu. Musíme eh, diskuzi ještě prohloubit. Bylo jasné, že my jakožto zpravodajové předkládáme dvě různé varianty a také se uspořádá po prázdninách workshop, kde se o tom bude diskutovat. IMF předložili nedávno studii o tom, eh, jak by mohl takovýto absorpční mechanismus vypadat. To je jeden ze zásadních bodů. Máme pozměňovací návrhy, které se ubírají třemi různými směry a my si musíme vybrat a musíme vypracovat dobře vyvážený realistický kompromis a realistický to pro mě znamená, že eh, musí obsahovat vizi, abychom měli včas ty správné nástroje. Chtěl bych eh, připomenout, že někdy to také musíme říkat ministrům financí. A to, že Evropský parlament již v roce 2001 a také v roce 2003 navrhoval a říkal, že potřebujeme evropskou eh, pobřežní eh, stráž a teď jsme na této cestě a E, to bylo tedy velké spoštění. E, jsou zapotřebí e, včasné diskuze a včasné rozhodnutí, které povede k zajištění stability eurozóny. To je naprosto nutné. A potom otázka vlastních zdrojů a rozpočtových aspektů. Jistě Čekáme tedy také na výsledky té konference o vlastních zdrojích, která se bude konat v září. Různé pozměňovací návrhy vycházejí e, o e, různých variantách, tedy vlastní stroje na základě kladě eh, rozhodují, jaké jsou možnosti v rámci stávající smlouvy. Myslím, že je třeba prohloubit tuto diskuzi, rovněž diskuzi o veřejných stacích a v neposlední řadě typ nástrojů a role ESM, e to se musí opírat o you eh, know, fond SFM je a potom fiskální kapacita, o které budeme eh, extra hovořit v naší zprávě, to nesmíme směšovat a potom si musíme eh, tedy ujasnit e, nutnost struktury zprávy. E, budeme pokračovat, nebudeme ztrácet čas, ale připravíme také druhý krok eventuální změny smlouvy, abychom e, si ujasnili, kam až chceme jít. Jistě je třeba debovat na to, že tu bude simultánní přístup výbor AFKO Madame Piso a pan Brok a pan Verhofstadt eh, připravují návrhy. Jsme tedy eh, v kontaktu se s eh, pravory, aby se ty rozdíly příliš neprohlubovaly. A potom otázka cestovní mapy, o tom jsem se již zmiňovali. To jsou ty hlavní e, bloky. Potřebujeme tedy nasměrovat e, ze strany politických e, skupin, abychom předložili dobré kompromisní návrhy, které snad bude moci většina podpořit. děkuji mnohokrát. Mm, kolektivní inteligence mezi Remerem Bege a mnou je taková, že já v podstatě ještě nemám, co bych eh, doplnila k tomu, co řekl. Možná jenom eh, dvě, tři vyjasnění. On eh, zmínil zprávu MMF a to je velice důležité. Já bych vyzvala všechny kolegy, aby se na ně podívali. Ne kvůli tomu, že říkají v zásadě to samé, ale MMF této studii, která byla zveřejněna minulý týden, eh, podrobně rozpracovává eh, z úhlu pohledu této instituce, a někteří si myslí, že je naprosto nedílnou součástí pro eh, pokrok hospodářské zprávy EU. Tady opravdu vidíme v té zprávě základy pro podporu argumentů našeho přístupu, jakožto Evropského parlamentu. Tím se dostávám i k tomu závěru Reimera Bergeho, eh, pokud jde o eh, ochranu hranic a pobřežní eh, hlídky, ale může se to týkat i problematiky třeba znečištění. Včera na večer jsme diskutovali s ministry financí a to bylo skutečně zcela mimořádná událost eh, a mm, i to téma eh, tedy eh, bylo na úrovni a viděli jsme, že tady je určitá nejistota na základě hlasování Spojeného království a obavy z důsledků tedy takových témat, jako je rozpočet eurozóny. No, Mnoho zpravodajů zastává názor, že nesmíme příliš rychle vstoupit do tohoto přístupu eh, na základě nějakého pouze institucionálního eh, úhlu pohledu. Proto máme eh, tedy bod 12, kde potvrzujeme, že toto nemusíme znovu vymezit v tom celkovém rámci výzev. My nechceme mít pouze institucionální přístup, protože takovýto přístup neumožňuje eh, naplnit očekávání našich občanů a spíše eh, máme pocit, že je to eh, takové zvíře, které běhá v kruhu. Společně s AVKO a Reimerberg je také na to poukazoval, jsme si rozdělili práci a řekli si, že otázka zprávy bude především eh, ve zprávách eh, AVKO, my k tomu budeme přispívat, ale oni to budou řídit, ale pokud jde o definování konvergenčního kodexu a způsobu financování, tam eh, jakožto Ekon a rozpočtový výbor bychom byli těmi hlavními. A tady bych ráda poukázala na jednu věc, nebo konkrétně na tři body, je tady ta konzolidovaná verze zprávy, kterou jsme rozeslali. A vzhledem k tomu, že nikdo eh, jsme vlastním jménem nepředložili žádný pozměňovací návrh, eh, pouze eh, jsme se hm, spolu podepsali pod některé pozměňovací návrhy, tak jsme rozeslali verzi, Eh, do které jsme začlenili pozměňovací návrhy spoluspravodajů. Nijak nepředjímáme hlasování výboru, jenom chceme, aby bylo jasnější, jakým směrem se ubírají naše úvahy eh, od počátku té společné práce. A nad rámec toho, co říkal pan Böge, myslím si, že jsou eh, tři témata, která bych ráda ještě zmínila, kde bude třeba provést určitou míru úprav a kde eh, si myslím, my tam máme těch 836 pozměňovacích návrhů a myslím, že tady máme eh, solidní základ pro kompromis. Je tady otázka mezi eh, zeměmi eurozóny a zeměmi mimo eurozónu a jejich zájemných vztahů, protože od samého počátku je to zdroj určitých obav protože i po tom hlasování z 23. června eh, vidíme, že zde je určitá obava, že po 23. červnu je třeba se více starat eh, o eurozónu, nesmí se zabývat tématy, která dělí Evropu. Naopak, my si myslíme, eh, že po 23. červnu by se z eurozóny měl stát inkluzivní prostor. Každý bude mít možnost do něj vstoupit svým způsobem co nejdříve. Druhá věc, otázka eh, způsobu financování a sladění eh, rozpočtu eurozóny a rozpočtu EU. A myslím, eh, že tady socialisté předložili pozměňovací návrh 425, který je třeba podrobně přeskoumat. Myslím si, že je to slušný základ pro to, abychom definovali stanovisko Evropského parlamentu. A konečně Poslední bod, který bych ráda zmínila, to je otázka eh, dluhu jednotlivých členských států. Eh, I u nás eh, v naší frakci tam byla celá řada pozměňovacích návrhů a myslím, že tady pozměňovací návrh 441 by nám měl umožnit nalézt nějaký rovnovážný stav v našem přístupu. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní dáme eh, hlastinovým zpravodajům eh, rozpočtového výboru, výboru IKON. A navrhoval bych, aby eh, jejich řečnická doba se omezila na maximálně čtyři minuty, aby se všichni mohli vyjádřit a pak bude diskuze dvě minuty na osobu. Takže první. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěl poděkovat zpravodajům za tuto zprávu, eh, pro za veškeré úsilí při jednání se stínovými zpravodaji a to bylo vždy nesmírně konstruktivní konstruktivní klíčová otázka, s níž bychom měli začít, je to, když hovoříme o fiskální eh, kapacitě, co to znamená pro ekonomiku, čeho dosáhneme, aby naše ekonomika byla silnější, odolnější vzhledem k budoucím krizím a myslím, že bychom měli eh, začít příčinou poslední eh, krize. Malá konkurenceschopnost, přílišná zadluženost, křehkost bankovního systému, na tom se spolu spolupracuje s bankovní unii. Když jde o zadlužení, eh, tak eh, víme, že eh, pravidla tu jsou, někdy se neprovádějí. Potřebujeme více pravidel, myslím, že ne. Více flexibilní, také se domnívám, že ne. Musíme zajistit, aby se stávající pravidla implementovala. Když jde o konkurenceschopnost, tak to je velké zklamání. To bylo popsáno v specifických doporučeních doporučení členským státům když eh, jsou eh, zejména dvě části diskuzí. Eh, jsou to reformy, které nic nestojí a ty se musí implementovat na národní úrovni. Není tu žádný důvod a myslím, že by to měla sledovat i komise, když se tyto reformy neprovádí. A dále reformy, které něco stojí. A to eh, eh, se týká fiskální kapacity. Můžeme hovořit eh, o tom, čeho dosáhneme krátkodobě a co bude mít pozitivní dopad na ekonomiku, aby občané spatřovali nějakou přidanou hodnotu. A také bychom měli hovořit o ambicioznějších dlouhodobých krocích, které vyžadují změnu smlouvy. A ještě další bod. Toho jsme se krátce dotkli zítra při setkání s ministry financů. Je to tedy ten cyklus fiskální kapacity. Když budeme rozhod, než budeme rozhodovat o oblast působnosti, musíme vědět, kolik eh, peněz máme k dispozici a odkud pocházejí. Tuto klíčovou otázku si budeme muset eh, vyřešit. Odpovědi ministrů eh, včera byly bohužel spíše zklamáním. Je to uvedeno i ve zprávě. Koncem eh, srpna budeme mít setkání, slyšení s experty. Eh, dovíme se, jak se tedy eh, vyvarovat permanentním rizikům a transferům. Myslím, že to bude velice důležité koncem srpna a dále systémy pojištění. Mí kolegové za EPP v Ekonu byli proti eh, režimu pojištění proti nezaměstnanosti. Eh, tento systém eh, není funkční v praxi na národní úrovni, je totiž velice těsně zpět s věkem odchodu do důchodu. A trh práce se liší v jednotlivých členských státech. A ty eh, příjmy v důchodu, to se velice eh, liší. Pan Dijsselblum to včera velice jasně eh, vysvětlil a myslím, že by bylo obtížné lidem v členských státech EU vysvětlovat v době krize, že musí bojovat proti nezaměstnanosti v jiných členských státech. A krize bývá asymetrická ale e, jsme e, tím dočeni všichni, i když ten dopad se liší. E, takže je těžké vysvětlovat lidem, nyní musíme tedy bojovat proti nezaměstnanosti v jiné zemi. Závěrem bych chtěl říci, že naprosto podporuji slova z pravodajů. Paní Bere se o tom zmiňovala do detailu. Eh, možnost eh, se zúčastnit fiskální kapacity těch zemí, které nejsou eh, členem eurozóny. Jakmile splní kritéria, měli by mít tuto možnost. A já si myslím, že by se na to měli připravit, aby se mohli zúčastnit fiskální kapacity kapacity z hlediska eh, příspěvku i zprávy. A myslím si, že tyto eh, ekonomiky budou konkurenceschopností, bude to i v zájmu eurozóny a připraví je to na tu zprávu, až budou součástí eurozóny. Já vám velice děkuji za pozornost. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Eh, Vyměňovali jsme si tyto názory a také jsem se eh, zúčastnil diskuze se stínovými zpravodaji. A mm, domnívám se, že je to opravdu eh, zásadní debata, abych to takto řekl, abychom stabilizovali eurozónu ale ještě mnohem více, abychom vnesli jasno do eh, rozpočtu Evropské unie. A vzhledem k tomu musíme o tom přemýšlet a pouštět se do oblastí, které doposud nebyly proskoumány. To je obtížné, ale myslím, že to bude skutečný přínos této zprávy a tak se snažím abychom si jasně rozdělili odpovědnost, kdo bude co dělat a to je, myslím, opravdu zásadní. Jsou tu složité eh, vztahy mezi rozpočtovými pravidly a rozpočtovou kapacitou. Máme národní rozpočtové politiky, dále máme rozpočtovou kapacitu eurozóny. A to mě vede k otázce, co Evropský parlament a národní parlamenty. To je opravdu eh, zásadní. Struktura zprávy je zásadní. My diskutujeme o pravidlech a ty eh, nejsou vždy naplňovány. Eh, národní parlamenty národní zpráva nemá pocit, že to jsou jejich pravidla, jejich politika. Myslím, že je důležité, aby se toho ujali ty národní vlády a Další bod je vztah eh, mezi fiskální kapacitou eurozóny a rozpočtem Evropské unie. Myslím, že to je velice důležité pro evropský rozpočet, ale i pro metodu demokratické kontroly. A v skutku doufám, že ty pozměňovací návrhy povedou k, eh, k nějakému řešení a protože se domníváme, že potřebujeme nalézt jasné odpovědi na otázky, které eh, se kladou v této zprávě. Eh, jistě rozpočet musí být jasnější. Je to tedy dlouhá cesta k těm vlastním zdrojům a to velice souvisí Eh, s politickým zmatkem a nestabilitou. A to je zbytečné, tomu se můžeme vyvarovat. A eh, také vidíme, že eh, tu jsou ty strukturální reformy a to povede k fiskální kapacitě, ale ta myšlenka je mnohem širší. Za třetí, co vidíme, je zapotřebí jsou investice a v Evropě je nedostatek investic. Tento mandát eh, byl vytvořen a také Junckerův fond, ale to je jeden z nástrojů, ale my v Evropě opravdu potřebujeme investice. Tady musí být tady dostatek investice v soukromé i veřejné oblasti těším se na další průběh diskuze. Děkuji. Děkuji. Pan Kolbel. Který tady již není v tuto chvíli. Paní Pirko Ronel je tady. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych začala obecnou poznámkou. Není to žádné překvapení, že myšlenka evropských eh, prostředků nabývá na síle, vytváří se nové agentury a to je typická odpověď Evropské unie na nějakou krizi, ale problémem je ekonomická zpráva v Evropě. Není to nedostatek institucí, ale nedostatečně se eh, vymáhají pravidla. Jasnějším příkladem jsou eh, předpisy o eh, schodku, který má být pod 3 HDP a také e, předpis o zadluženosti. Jsou to prostě ta pravidla stanovená v Maastrichtské smlouvě, která byla e, základem pro vytvoření společné Evropy. Nemusím vám povídat, které země porušily tyto předpisy. A to se musí změnit. Můj pozměňovací návrh vychází z toho, abychom se vrátili k duchu eh, Maastrichtské smlouvy. Evropa by se měla opírat o předpisy a eh, vymahatelné eh, sankce vůči členským státům, které ty předpisy nerespektují. To by znamenalo, že by země neměly zůstávat v eurozóně proti své e, vůli. Předložila jsem pozměňovací návrh v tom smyslu, pokud e, členské státy se nechtějí e, vzdát své suverenity, měli by mít možnost opustit eurozónu pod vedením komise a ECB. Děkuji vám. Merci. Děkuji. A já bych také rád požádal o slovo, protože jsem stínový eh, zpravodaj z ALDE. A já si myslím, že musíme prokázat, že eurozóna je evropským veřejným statkem a všechny členské státy EU by se měly připojit k eurozóně. A já si myslím, že vzhledem k tomu, že tady máme pakt e, růstu a stability, e, musíme si nejprve ověřit, že členské státy e, představují ty veřejné rozpočty na základě homogenních podkladů. Takže tady musíme dosáhnout určitého pokroku, eh, aby eh, ta prezentace eh, byla čitelnější v jednotlivých zemích, protože zatím máme ty výstupy, které jsou velice heterogenní. Už jenom pokud jde o příspěvek členského státu do rozpočtu EU, tady si to každý členský stát počítá jinak. A Eh, rád bych také zdůraznil konvergenční eh, kodex, eh, který by měl nastavit určité mantinely. Je třeba, aby tam byla určitá míra flexibility, aby členské státy nebyly příliš svázány. Nicméně u určitých klíčových bodů musíme mít nůžky, v rámci kterých tedy se bude ta, ty národní legislativy postupně slaďovat. Týká se to především produktivity, nákladů na práci, eh, starobní důchody. Tady si myslím, že bychom měli mít jasnou vizi eh, o tom, jak vypadá situace v jednotlivých zemích. A cílem by mělo být eh, v rámci možností co nejvíce zbližovat předpisy. Mobilita pracovní síly a sociální zabezpečení, které mohou čerpat. To je rovněž bod, kde by mělo dojít k určité míře konvergence eh, fiskální záležitosti, míra zdanění eh, například eh, právnických osob. Vidíme, že Eh, celá řada eh, hospodářských subjektů a především nadnárodní firmy se snaží o daňovou optimalizaci a to je díky tomu, že eh, členské státy mají celou řadu různých, různých daňových režimů. Je tady určitá konkurence mezi členskými státy, což velice jednoznačně vede k té daňové optimalizaci. Takže tady bychom potřebovali více transparentnosti, abychom tuto praxi ukončili. Rovněž to platí i pro způsoby financování sociálního zabezpečení. Zda i nadále budeme financovat sociální zabezpečení eh, tím, že budeme zdaňovat práci, či zda bychom se neměli spíše vydat cestou eh, zdanění spotřeby. Eh, zdanit práci, zdanit eh, produkci, to je eh, navyšování vlastně nákladů a metodicky tím přispíváme k zaměstnanosti, eh, pardon, k nezaměstnanosti. A Rovněž musí existovat určitá míra solidarity a pak je tady otázka investice a infrastruktury. V závěru bych rád zdůraznil i nezbytnost zapojení sociálních partnerů. Možná, že e EHSV by mohl vytvořit eh, nějakou skupinu eurozóny v rámci své instituce, tak aby eh, budoucnost eurozóny nebylo eh, tématem pouze ekonomickým a finančním, ale aby mělo i ten sociální rozměr a aby i sociální partneři eurozóny mohli sdílet své stanoviska, názory a aby existovala skutečná diskuze sociálních partnerů, aby i oni mohli eh, bojovat o zlepšení zprávy eurozóny. A dám slovo. Pan to tady není. Paní Niriada. Monsieur de Massy. Pan de Massy. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajům za vykonanou práci. V prvé řadě bych chtěl říci, že jsem přesvědčen o tom, že jsme měli a máme asymetrické šoky v Evropě. Eh, je to vypuknutí krize a na začátku jsme měli různou míru inflace v členských státech, různou eh, míru úrokových sazeb a nyní se usilujeme o cenovou konvergenci a my se také domníváme, že analýza, která svaluje vinu na eh, krizi, není správná, protože e, e, soukromé deficity hrály e, velkou roli například v Irsku a musíme si odpovědět na otázku, kdo to tedy bude vyvažovat. Členské státy snížily deficity a soukromé rozpočty zase navyšují ten deficit, ale přesto se domníváme, že důležitým prvkem v eurozóně je tedy um, monetární politika, fiskální politika a že všechno odmítáme jakékoliv propojení fiskální kapacity a strukturální reformy, které by snížily soukromou poptávku. Bylo by to plítvání zdroji vedlo by to k eh, fiskálním výdajům v zemích, kdybychom současně eh, utlumili eh, soukromou poptávku ovlivňováním mest a platů. To by nemělo žádný eh, dobrý efekt, to by bylo pochybení v politice. Dále se domníváme, že potřebujeme veřejné investice a v zemích, jako je Řecko, vidíme, kde eh, byly náklady na práci ženy, takže to nepomohlo. Já to netýká se jenom eh, cenové konkurence v podobě nízkých platů, ale jde o produktivitu a produktivita si žádá investice, takže si myslím, že by bylo dobré eh, zmírnit eh, ta opatření na eh, členské státy, abychom eh, zajistili veřejné investice eh, z paktu stability a růstu, například EIB a nebo další banky by měly podpořit tyto investice a dále systémy vyvažování. Jsou země, které mají značný eh, nadbytek, by měly skorigovat politiku. To je nejlepší cesta, abychom zajistili, že nepotřebujeme velmi mnoho transferů eh, nevyváženost můžeme snížit tak, kdy nebude docházet k těmto přebytkům jako v minulosti takže by tu mělo být toto těsné propojení. Pokud nechceme eh, přetěžovat eh, systémy eh, pro nezaměstnanost, měli bychom volit takové politiky, které umožní plnou zaměstnanost k podpoří financování v této oblasti, zejména budeme čelit nezaměstnanosti mládeži v Evropě. Děkuji, děkuji. Ernest Maragal. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že už jsme skoro na konci první fáze této zprávy a přežili jsme to, takže eh, to vůbec není špatné. Já si myslím, že eh, práci zpravodajů pana Bégeho a paní Beres musíme opravdu ocenit. A eh, důležité je také to, že můžeme dnes eh, uzavřít tuto fázi přehlednou. Máme určitý rámec, v němž můžeme pracovat a předkládat své návrhy. Setkali jsme se také s ministry financí a mluvilo se tam o této otázce. Neznamená to, že jenom parlament se k tomu vyjádřil, ale i ministři financí eh, o tom jednali i na radě, i když eh, tady nebyli zastoupeni kompletně. Ale ten koncept už je známý. Ten koncept už eh, byl na pořadu jednání všech evropských institucí a to je pozitivní vývoj. Mm, Měli jsme i příležitost vyslechnout si velmi realistický a pozitivní e, pohled pana Montyho, který je vlastně dokonce optimistickým pohledem. A já si myslím, že bychom z toho mohli vyvodit e, určitý první závěr, pokud bychom e, chtěli, že už jsme přeci jenom něčeho dosáhli. A První etapa může být považována za uh, ukončenou. Uh, politika úspor může být považována za ukončenou. A teď je otázka, jestli jsme schopni v tuto chvíli tady opravdu konstatovat, že tato fáze už je vyčerpána a jenom negativní dopady, už tady zůstaly jenom negativní dopady této úsporné politiky a na to mm, ukazuje celá řada indicí. Já si myslím, že z dnešní schůze i včerejší schůze, ale také z té zprávy zcela jasně vyplývá, že je, je zapotřebí e, učinit určité nutné investice a tyto evropské investice by měly být jedním aspektem, který bude obsažen v této zprávě. A za druhé potřebu potřebujeme více investic nežli v minulosti, nejen, eh, zapotře- nejen s eh, využitím evropského rozpočtu, ale také s využitím příspěvků členských států. Potřebujeme eh, tady určitou logiku v oblasti zadlužování, potřebujeme určité finanční prostředky k tomu, abychom mohli aktivně jednat bez změny, eh, zásadní změny evropské rozpočtové politiky. To vše je obsaženo v našich pozměňovacích eh, návrzích, také ve zprávě Mezinárodního měnového fondu a i paní Beres o tom mluvila. Čili eh, to jsou jasné cíle, které bychom si měli nastavit. A teď je otázka, jak tuto těžkou cestu v rámci naší zprávy pojednat. k tomuto tématu, měli bychom se vrátit také k tématu evropských veřejných statků, které také zmínil eh, pan Monty. Eh, k čemu potřebujeme veřejné investice a do které oblasti by měly směřovat tyto investice? To je další část eh, našich budoucích diskusí v nejbližších týdnech a měsících. Potom je tedy téma bezpečnosti a obrany. To je výborný příklad veřejného statku v Evropě. Také klimatické změny a sociální soudržnost. Patří sem také vzdělávání, zvyšování kvalifikace a také práce. Eh, máme před sebou léto, kdy si to můžeme celé rozmyslet. Děkuji. Thank you very much, uh, Děkuji, pane předsedo. Já opravdu doufám, že až povedeme tyto diskuze, že to budou otevřené a spravedlivé diskuze a že necháme politickou mantru stranou. Lidé budou říkat, bude to restrukturalizace, zachováme si konkurenceschopnost a všechno bude v pořádku. Neměli bychom si něco namlouvat. To není eh, otevřený obrázek situace. Oba eh, zpravodajové udělali dobře, že rozlišují rozlišují mezi třemi pilíři, když hovoříme o konvergenci v eurozóně. Ano, jistě je třeba diskutovat o reformách, strukturálních reformách a udělejme to, ale v tuto chvíli nebyly prováděny ty reformy symetricky. Všechny země nemají stejný přístup a pokud usiluje to o konvergenci, tak to musí přijít sobou strany, tak to není konvergence. Když hovoříme o symetrických šocích, tak víme o, o investicích, víme, jaká je situace evropských bank. Pan Tesl Blum o tom včera hovořil, ale když hovoříte o dovršení bankovní unie, tak diskutujeme o možnostech nebo o potřebě e, mít e, systém evropských záruk. A to také není zrovna snadné. Nemůžeme e, předstírat, že už máme završenou Evropskou bankovní unii. A jsou tu asymetrické šoky a o tom musíme vést spravedlivou diskuzi. Měnová politika skoro ničeho nedosáhne. Fiskální politika už také příliš mnoho nedosáhne dosáhne soukromý sektor, také nemůže přebírat mnoho rizik, takže musíme udělat něco, ale nemá smysl eh, to spojovat s podmínkami. Když hovoříme o fondu pro horší časy, tak musíme říci, že strukturální fondy musí hrají důležitou roli, ale to je mantra. Eh, to znamená, že eh, se snažíme kladívkem eh, zatlouci stejný eh, hřebík, ale někdy to kladívko nefunguje, takže když diskutujeme o Fondu pro horší časy, měli bychom to mít na paměti. Tady je mnohem více rizik. Jak můžeme tedy přispívat do tohoto fondu na horší časy? Snažíme se rozlišovat eh, mezi různými eh, přínosy. Za prvé musí to být anticyklický přínos, eh, příspěvek do tohoto fondu pro horší doby, aby tam byly stále prostředky a potom to máme v našich pozměňovacích návrzích podnět ty pro tento fond, protože hovoříme i o makroekonomické nevyváženosti tak je třeba mít příspěvky do takovéhoto fondu a o to jsme usilovali. Chceme mít také takovou eh, doložku, když uvidíme, že některé země tam budou eh, mít příliš velké eh, příspěvky. To je tedy pozměňovací návrh 661 Nemůžeme tedy předstírat, že eh, to je jenom cesta strukturálních fondů. To mě trochu unavuje a já se domnívám, že je důležité, abychom eh, měli pořád eh, nějakou takovou zarážku v fiskální kapacitu protože bez toho to nebude fungovat. Když budeme takovouto sadu nástrojů, můžeme dosáhnout konvergence, čelit asymetrickým i symetrickým šokům. O tom musíme vést diskuzi, musíme eh, překonat své politické mantry a usilovat o inteligentní diskuzi, o inteligentní řešení. A eh, což je nejdůležitější, tato diskuze se musí odehrávat i na národní úrovni. Já se příliš nespolehám na rozsáhlé eh, konference v Bruselu, to, tam se povídá, ale o tom se se musí jednat v národních parlamentech, jinak tato diskuze zůstane na teoretické úrovni a na to je ale až příliš důležitá. Děkuji. Mnohokrát to byla dobrá připomínka. Eh, Děkuji zcela stručně. Děkuji našem, našim oběma spoluspravodajům ještě bych uvedl něco, co jsem již uvedl na setkání stínových zpravodajů. Nezdílím názor zpravodajů. Ne, myslím si, že by ta zpráva byla dobrá a také si nemyslím, že by bylo možné pomocí tohoto nástroje vyřešit problémy eurozóny. Tedy mám tím na mysli tu rozpočtovou kapacitu pro eurozónu, její vytvoření. Nemyslím si, až jsem si téměř jistý, že by takovýto nástroj mohl vyřešit makroekonomickou nerovnováhu, kterou máme uvnitř eurozóny a která vyplývá z jednotné měny. Mám pocit, že jednoduše ignorujeme ekonomické úvahy, které jdou směrem optimálního vytváření společných měnových prostorů, ale eurozóna taková není. Ve zprávě se neustále hovoří o transferech. Ty a všem nemají být dlouhodobé. Kdo potřebuje stále transferové platby? To není problematické pouze z pro politického hlediska, neboť ty dvě největší země v eurozóně mají v roce 2017 volby a nedokážu si představit, že by paní Merklová vedla volební boj v Německu a řekala by, že Německo má vyplácet transferové platby trvalé zemím na okraji eurozóny ve výši 150 nebo 200 milionů ročně. Byl to již problém při znovu sjednocení Německa, kdy západní část země platila transferové platby východní části země. A nové spolkové země i nadále mají užitek transferových plateb ze západu. Takže ten nástroj jistě funguje a bylo by možné ho použít v eurozóně a další problematika, jako například institucionalizace toho záchranného fondu či mechanismus stability. Možná by bylo lepší z toho vytvořit, respektive ta idea vytvořit z toho nějaký stabilní Evropský měnový fond se mi zdá nebezpečná. Vzpomeňme si na stroskotání trojky, kdy šlo o vyřešení problematiky Řecka a na Mezinárodní měnový fond, který pomocí své politiky uškodil nejenom eurozóně, ale natropil škodu také v dalších evropských zemích. Pokud se nyní dovnímáme, že by bylo vhodné mít Evropský měnový fond, který by se choval podobně, postupoval by ve stejném duchu jako MMF, to ve mně skutečně vyvolává velké obavy. Myslím si, že v eurozóně potřebujeme něco jiného, mnohem jednoduššího. A dříve či později o tom budeme muset hovořit. Potřebujeme například eh, eh, plující směné kurzy mezi jednotlivými zeměmi. To nám pomůže překonat pak stability a růstu a mástřická kritéria, ale bohužel se takto nechováme. Momentálně Evropu ničíme. Já si myslím, že v Evropě nyní potřebujeme velký plán pro státní veřejné investice do výzkumu, vývoje a dalších oblastí. Namísto toho máme pakt stability a růstu, který blokuje členské země, pokud chtějí jít cestou politiky veřejných investic. Děkuji. Děkuji a za ENF. Máme tu mluvčího za ENF, není tomu tak, takže nyní Catch a pan Hockmark vystoupí jako první. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že se musíme správně zaměřit na otázku, jak se vyvarovat různým zdrojům krize a jinak, co je ten hlavní skutečný problém evropské ekonomiky, nedostatek strukturálních eh, forem ne, prostředků, které se vlády vy, vládami vyplácejí za eh, pochybení. Chtěl bych říct, když se podíváme na problém evropské ekonomiky, máme Evropu 10 až 15 eh, zdanění a to narušuje klima pro investice a my to všichni víme. Víme, eh, že zahraniční investice ztrácejí základ, kapitál ztrácí svůj základ a není možné tedy navýšit veřejné výdaje z veřejných rozpočtů. Doplním to a ještě to zaznělo. Je tu velká, silná kapacita v Evropské unii. A to jsou rozpočty členských států. A ten skutečný problém je ten, že je tady příliš mnoho eh, vlád, které špatně interpretovali pakt stability. Domnívali se, že ta normální linie je minus tři. To ale není pravda, to je eh, krajní dno a je třeba vytvořit kapacitu právě pro ty horší časy. A takováto kapacita eh, je nadřazená, eh, pokud s ní budeme dobře nakládat. A musím říct si, pane předsedo, já se nedomnívám, že můžeme vyřešit ekonomické problémy Evropské unie, když budeme zakládat eh, nové instituce a přijímat nové předpisy. Měli bychom se spolehnout na to, co již máme. Ehm, máme již e, rozpočtovou kapacitu a to je pak stability. Thank you. Děkuji. Heider Gardia Sabal. Děkuji, pane předsedo. Jeden z ministrů včera uvedl, když jsme hovořili o fiskální kapacitě, že je třeba, abychom se nejdříve podívali na nástroje a pak eh, hovořili o tom, jak to chceme financovat. Částečně má pravdu, nejdříve si musíme přesně nadefinovat, eh, E, co tedy chceme přesně dělat a pak také, kolik peněz na to chceme vydat. Nemůžeme přeci hovořit stále o tom, co bychom rádi vše udělali a vůbec nevidět, jak to chceme zafinancovat. To by byla skutečně pouze utopie, pouze krásné myšlenky a pak by se nám to celé zhroutilo jako domeček z karet, protože prostě to financování tam nebude. A Nyní ke zprávě. Tady si myslím, že bychom měli ukázat alespoň několik znaků či linií, které třeba splnit pro to, aby mohla být financována tato rozpočtová kapacita pro eurozónu. A pokud si přejeme, aby rozpočet eurozóny byl začleněn do rozpočtu EU, tak to musí být ovšem mimo finanční rámec. A musí to být financováno prostřednictvím eh, asset revenue, jinak se dostaneme mne na, eh, na strop marží v rozpočtu, respektive ve víceletém rámci. A nyní bychom se neměli pokoušet brát peníze ze souhodného rozpočtu Evropské unie a převádět je někam jinam, protože ten tak jako tak již nyní dostatečný není. Tolik tedy z rozpočtového hlediska a nyní spíše z hlediska ekonu. Kolega hovořil o mantrách, o těch věcech, které neustále jako mantry opakujeme. Ovšem, Měli bychom se být také na pozoru, abychom se, bychom nepropadali do špatných mýtů. Například do toho mýta, že pokud se budou dodržovat veškerá pravidla a Maastricht, že bude vše krásně fungovat. Má vlastní země je příkladem toho, že to neplatí. V roce 2008 byl, byla špatná bylo Španělsko příkladem. My jsme dodržovali maastrická pravidla, dluh pod 60% a tak dále. A není o pár let později je vše zcela jinak. A dále strukturální reformy. Já někdy skutečně se leknu, když slyším toto eh, slovo, ale někdo má pocit, že to je zázračný všelek na všechno. Neustále se požadují strukturální reformy, ale je třeba si uvědomit, že takové reformy můžou mít jak pozitivní, tak negativní dopady. Stále hovoříme o nedostatku strukturálních reform v určitých oblastech, ale v jiných oblastech je jich například příliš mnoho. A pak tedy ty recepty pro řešení. Už od roku 2008 o nich hovoříme. Od roku 2008 do roku 2000 se znám, ale ty recepty, které jsme zatím použili, nefungují. Máme tady jisté malé oživení, ale pouze slabý růst a máme ještě větší nerovnováhy než v roce 2008. Já si proto myslím, že musíme dobře analyzovat veškeré politiky, které jsme použili v uplynulých osmi letech. To není ani mantra, ani mýtus. Musíme se jasně podívat, k čemu vedly ty politiky, které jsme provozovali v posledních letech. Děkuji. Jako další Marius Rozáty. Děkuji, pane předsedo. To jsou tu tři eh, důvody pro tu zprávu o fiskální kapacitě. Za prvé, asymetrické šoky, pokud pokud je nějaký členský stát v eh, měnové unii a trpí asymetrickými šoky, tak eh, myšlenka, proč se vytvořila měnová unie, byla právě možnost reagovat fiskální politikou na ty asymetrické šoky. Nyní, když se podíváme na případy asymetrických šoků, já to sdílím s vámi, kteří říkali, že jich nebylo tolik asymetrických šoků, nesmíme je směšovat s nedostatečnou konvergencí, to je jiná věc, ale když se podíváme na asymetrické šoky v eurozóně, tak to jsou zejména země, které nemají fiskální prostor, byly to země, které měly tedy deficit pod třemi procenty a nemohly své výdaje navyšovat a současně byly eh, velice zadlužené. V takovémto případě samozřejmě hledat hledají jiné nástroje, například fiskální kapacitu. Ale příčina krizí v těchto zemích eh, byl především nedostatečný fiskální prostor a to bylo kvůli těm pravidlům. Eh, protože to byla ta pravidla zadlužití a deficitu, co se tedy stane? My zapomínáme na ty původní eh, kořenové příčiny té, koře, eh, té krize. Když vytvoříme fiskální kapacitu, tak eh, ty země, které to nerespektovaly, tak budou pokračovat v budoucnu. Jaký to má smysl? Budeme mít fiskální kapacitu, ale povede to k jednosměrnému transferu do těch zemí, které nerespektují pravidla. A to je příklad asymetrického šoku. A za druhé, pobídky prostředky eh, pro strukturální reformy. Tady vidím eh, velký problém eh, morálních rizik. Jaký to má smysl, abychom měli pobídky pro členské státy, aby přijali strukturální reformy, které se uskutečňují ve prospěch konkrétních států. Tyto státy budou prostě čekat, až dostanou peníze, aby učinili něco, co je nutné v jejich vlastní prospěch. Jak to můžeme řešit, ten problém eh, morálních rizik? Eh, protože je tu spíš snaha eh, prokrastinovat, než usilovat o reformy. Třetí důvod pojištění proti nezaměstnanosti. Když budeme mít nadměrnou nezaměstnanost, tak to nelze nějak řešit ale v takovémto případě se opět vracíme k fiskální politice. Tady musí být prostor, aby bylo možné řešit nedostatečnou domácí poptávku. Když tu není dostatečný prostor, tak je to pro země problém. Řešení by nebyla eh, fiskální kapacita, řešením by bylo spíše, aby eh, se eh, fiskální podmínky napravily pro nezaměstnanost možná lepší strukturu. Trh práce je organizovan tak, že trpí stále vysokou nezaměstnaností, ale lék spočívá ve strukturálních reformách na trhu práce. Trh práce musí být flexibilnější. Možná je to anatéma pro mnohé z vás, ale přesto to je nutné opakovat. Já nejsem proti uh, Chtěl bych eh, se obrátit na ty, kteří jsou pro, pro fiskální kapacitu. Já v podstatě nejsem proti, ale myslím, že naším závazkem je posoudit zejména proč proč nebyly respektovány eh, fiskální pravidla a proč členské státy jsou neschopné nebo neochotné respektovat fiskální pravidla, když uvidíme, že je přesto něco zapotřebí. Kromě toho tyto země, i když e, mají marže 3-4 ve svém rozpočtu, aby stimulovali ekonomiku, ale E, přesto trpí asymetrickými šoky. Pak se můžeme, myslím, podívat na potenciální fiskální kapacitu, ale cestou jiných nástrojů, zejména e, mechanismus e, sdílení soukromých rizik bankovní unie. My jsme odkazovali na americkou ekonomiku. Jsou, Dobře, já končím. Pan Levandovský má slovo. Já bych nechtěl příliš mnoho opakovat, co zde zaznělo. V prvé řadě si myslím, že je tady takový skrytý předpoklad za celou koncepcí fiskální kapacity pro eurozónu a to je ten předpoklad, že to prostě není možné vymáhat aby členské státy eh, dodržovaly fiskální pravidla a za druhé členské státy nemají dostatečnou odvahu, aby eh, se eh, vyhnuli té mantře. Jistě to je úsilí na trhu práce dobře čekají na fiskální podněty nebo se potropí tedy nařízení v EU. Já rozhodně nejsem unaven, když e, jsou konvergence dvou cest, dvousměrnou cestou konvergence nebo benchmark e, nebo dobrý výkon, jako pan Röder připravoval situaci v Německu. A země nebyly připraveny na eh, reformy eh, politických nákladů. Pokud se tedy má připravovat rozpočtová kapacita pro eurozónu, tak eh, je tu nevyhnutelný, nevyhnutelné morální riziko. To je nutné, když vytváříme takovéto fiskální nástroje pro reformy v době globalizace a to není zrovna pozitivní závěr. Děkuji. Děkuji, než dám slovo zpravodajům. Chtěl eh, jsem eh, odpovědět na otázku pana Hokmara, ale ten již opustil sál. Jistě je to velký rozdíl, eh, zda máme být součásti měnové unie či ne. Ty země, které nejsou, mají eh, k dispozici nový jiný nástroj a to je tedy eh, ten eh, směrný mechanismus. A, a myslím, že to bylo jasně řečeno ve studii o ve studii Mezinárodního měnového fondu. Ty hlavní rysy, které byly definovány pro tento krok pro vytvoření hospodářské a měnové unie byly takové, že eh, tato politika má reagovat na eh, šoky v Evropské unii a na asymetrické šoky, ale v této situaci tady vidím rozporuplné argumenty. Eh, měnová politika dosahuje svých hranic, eh, se někdy kritizuje a my jsme v takové situaci, která původně vůbec nebyla zvažována, protože vidíme tady ty limity, eh, kde, jak eh, měnová politika může samotná řešit asymetrické šoky, takže musíme jít ještě mnohem dále. A za druhé máme problém omezení fiskální politikou na národní úrovni. Tady jsou různé eh, cesty, ale máme tady eh, omezení národní fiskální politiky. Jistě v EU nemáme tedy ten nástroj směrného mechanismu, takže je velice obtížné se dohadovat, že tady máme tento ideál, ten model a nutnost mít nějaký nástroj, protože zatím žádný nástroj nemáme. Máme eh, přísné eh, limity měnové, fiskální politiky, a porušování paktu stability a růstu. Nemáme ten nástroj směrného mechanismu, takže to je eh, nesmírně obtížné Eh, jak usilovat o ten správný koncept. Jistě eh, jsou tu politické eh, problémy a myslím, že to je velice dobře zmíněno ve zprávě v pozměňovacích návrzích, abychom usilovali o postupný přístup, jak se opírat o stávající rozpočet vytvořit omezenou fiskální kapacitu a postupně jít nad tento rámec, když o tom hovořil, ale vás se snažil vyvarovat ideologické debatě o těch základech. Ostatní řečníci na to nezareagovali, Myslím, že provodajové přijali opravdu pragmatický a konstruktivní přístup, protože kdyby tato zpráva se opírala o konfrontaci různých politik, tak bychom se nikam nedostali. Já si myslím, že je to velice užitečná zpráva a každý by tomu měl věnovat pozornost. Teď bych měl předat předsednictví Pavlovi. Bohužel musím odejít, ale teď vystoupí zpravodajové. Pervánč jako první. Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu, že nás tady eh, moc není v tuto hodinu, tak eh, to vezmu velice rychle. Než se pustím do detailů, jednotlivým řečníkům bych ráda řekla něco, co mě eh, zasáhlo. Všichni víme, že jsme v napjatém období, eh, existují silné pochybnosti v Evropě a právě v těchto okamžicích eh, se vždy Evropa eh, posunula ku předu. Bankovní unie, tento skok jsme učinili, protože jsme se nadcházeli v určité krizi. A tu krizi nyní pocitujeme, když se podíváme na úroveň investic v našich ekonomikách, nedostatečnou konvergenci či šoky, eh, a výsledky britského referenda. Takže jsme v takovém krizovém období eh, a místo toho, abychom si říkali, eh, je to napjaté, nemůžeme nic dělat, abychom nic nepoškodili, tak naopak musíme překročit tu etapu, a musíme eh, se dostat, dostat dál eh, a co jsme již mnoho let eh, zamítali a poukazuje na to i materiál MMF. Pokud je o ty strukturální reformy a morální hazard, jak myslíte si, že by Portugalsko či Řecko eh, mělo zájem nedělat reformy, aby eh, ve finále bylo pod eh, kuratelou trojky s omezenou suverenitou a s omezeným manevrovacím prostorem. Takový zájem prostě neexistuje. Není to tedy moza, morální hazard, který je vedl k nedodržení pravidel. Je to i o tom, že ta pravidla nezohledňují rozmanitost evropských ekonomik na jedné straně a e, nezohledňují i dynamiku e, při e, vytvoření tedy společné měny eura. A to je realita, kterou musíme zohlednit, pokud se chceme dostat dál. Mně se ta situace nelíbí stejně jako vám, protože já stejně jako vy si myslím, že naše ekonomiky nemohou zůstat bez reform. Ale Eh, díky paktu stability se nám evidentně nepodařilo eh, nalézt ten eh, správný přístup. Pokud je ten morální hazard, tak to se na to poukazuje, to je normální, ale my, když jsme připravovali toto slyšení, když se hovoří o morálním hazardu, tak nemůžeme zároveň zakázat jakoukoliv šanci posunout se ku předu tady se neustále nafukuje riziko morálního hazardu, abychom e, nic nečinili. A pokud by to mělo být tak, tak e, na to dříve či později doplatíme, protože e, jsme neučinili to, e, co bylo nezbytné. A to, co říkal Daniel Srozaty, Zda tedy ty eh, šoky jsou symetrické nebo asymetrické. Já mám pocit, eh, že jsem již odpovídala na to, co říkal eh, Darius, pokud jde o nedodržování rozpočtových pravidel. V zásadě symetrická krize postihuje členské státy asymetricky v závislosti na stavu jejich ekonomik, když k takovému šoku dojde. To je evidentní. A Eh, musíme tedy zohlednit výchozí stav těch ekonomik. Když hovoříme o řešeních, která je třeba uplatnit, abychom čelili těmto asymetrickým šokům, jsou dva návrhy. Dobře víte, že jsou eh, různě podporovány spolu s eh, Je tady myšlenka, že v těch dobrých letech je třeba eh, šetřit na ty, eh, na ty horší roky. To se, o tom se vždy hovořilo, ale nikdo to eh, neimplementoval. Není to chybou členských států, ale evidentně se nám nepodařilo nalézt tu dynamiku, která by nám umožnila implementovat tuto, tento přístup správné, správného řízení. A my eh, v žádném případě nemůžeme dělat eh, práci členských států. My nemůžeme vstupovat eh, do mechanismů uplatňovaných v členských státech. My musíme čelit asymetrickým šokům a umožnit, když dojde k konjunkturální a ne strukturální nezaměstnanosti a myslím si, že to zaznělo již včera, pokud je o cyklickou nezaměstnanost. Pokud se cyklická nezaměstnanost neřeší velice rychle, tak se transformuje na strukturální nezaměstnanost a e, dochází ke zhoršování těch rozdílů v eurozóně. E, je třeba tedy řešit cyklickou nezaměstnanost a to by nám umožnil třeba nástroj minimální e, podpory v nezaměstnanosti abychom řešili tedy eh, tu cyklickou nezaměstnanost a, a eh, pokud to nebudeme řešit, eh, tak ten začarovaný kruh eurozóny se ještě zhorší. Já nechci hovořit příliš dlouho, takže tohle byly takové ty dva, tři body, které jsem chtěla zmínit a možná ještě jeden poslední v návaznosti na to, co říkal Fabio Demasi. Naprosto souhlasím s tím, že eh, ta makroekonomická nerovnováha, eh, to jsme nedostatečně využili a pokud je o ten eh, koncept veřejného evropského statku, či veřejného statku eurozóny, s tím souhlasím, akorát možná ten příklad, který byl zmíněn, bezpečnost, obrana, tady mm, to specifikum eurozóny možná eh, ještě není jasně definováno, to by bylo potřeba ještě možná eh, specifikovat. Ale jinak eh, souhlasím s tímto přístupem řízení tím, že se budou upřednostňovat evropské veřejné statky. Hovořila jsem možná příliš dlouho, ale možná, že někdy je to dobře to trošku rozpracovat, abychom dospěli k nějakému kompromisu. Já vám velice děkuji, paní Berez, a nyní dávám slovo panu Belgemu. Děkuji, pane předsedo. Od samého počátku jsem neskrýval, že si dokážu představit, že na konci naší, doufám, společné úspěšné práce eh, by bylo možné ještě změnit název eh, této zprávy a totiž hovořit o stabilizaci eurozóny a o rozpočtových výzvách, které se s tím pojí. Tedy fiskální kapacita. A tady dávám zapravdu kolegovi Rezatimu a Janušovi Levandovského. Je třeba se mít velice na pozoru, když hovoříme o důvěře. Když na jedné straně ty úspěchy, které byly během krize, ta vylepšení, pracovních a rozhodovacích struktur. Toto bychom neměli jaksi e, zmenšovat tím, jak o tom hovoříme. A tady ty úvahy kolegy z Itálie, kdy on řekl, že by se rád vrátil zpět do e, v poloviny 70. let, tak tomu tedy skutečně <laughs> přeji e, mnoho potěšení, protože ten vůbec neví, o čem hovoří. To skutečně, ať si to užije protože tehdy byl společný trh krátce před kolokcem pro všechny zúčastněné. Z tohoto důvodu vznikla ta snaha eh, pokročit s vývojem společné měny, ale historie je jistě zajímavá věc a ne každý to chce takto vnímat. Ale v naší diskusi je také vlastně cesta cílem. Také ta analýza, proč jsme některá opatření neprovedli v dostatečné míře a možná kde jsme ta pravidla udělali příliš eh, o komplexní, namísto toho, abychom se soustředili na klíčové elementy a ty skutečně vyžadovat v zájmu všech zúčastněných. A pokud nakonec hovořím, budeme hovořit o rozpočtové kapacitě, tak samozřejmě je jasné, že to nemůže být žádný paralelní rozpočet, který spochybní stávající nástroje, nebo mimo udělá vlastně to, co dělají strukturální a sociální fond a fond pro regionální rozvoj, to je jasné. A pokud hovoříme o morálním hazardu, ano, musíme se mu vyhnout, to je samozřejmost, jinak nebudeme důvěryhodní. Ale buďme upřímní. Eh, už, když u stávajících nástrojů, které máme, máme ty efekty, že se z toho podporuje něco, co by vzniklo bez tak, i bez těch nástrojů. Tak to je. Můžeme stejně dobře diskutovat o tom, zda veškeré ty projekty, které jsou nyní financovány z EFSI, by stejně nepřišly, nebo aspoň částečně, to prostě Eh, by patřilo do toho společného balíčku naší upřímnosti a ne pouze se soustředit na otázku, že když tady bude fiskální kapacita, tak najednou se zde objeví problém morálního hazardu, který dřív nebyl. Já na základě vlastní zkušenosti bych řekl ano, pojďme dál i se strukturálními reformami, ano, reformy pracovního trhu v některých zemích již proběhly, některé proběhly v nedostatečné v některé míře, Zároveň je třeba vždy dbát o to, abychom zachovali rovnováhu. Pokud například mé vlastní zemi se na to podívám a vidím, že někdy, ne ve všech oblastech, ale v některých oblastech, máme například agenturní práci, tím se vytvořilo více zaměstnanosti a mnoho tisíc mladých lidí nejenom krátké, krátce době či středně době, ale i z dlouhodobého hlediska pokud tady nebude rovnováha mezi podniky a odbory, tak tito mladí lidé zůstanou velice dlouho v agenturní práci. Budou mít sice pracovní místo, ale dobře mimo, jak pak vypadají ty platy. Tedy část problému tady vlastně přesuneme na později, kdy budeme mít problém s důchody. Takže každému radím v této diskusi, aby nepřeháněl. A jednu věc, na to bychom také neměli zapomenout, a totiž, i letos. Vidíme, jak vypadají závazky ve strukturálních fondech. V některých zemích jsou to velké částky. Nebo když tady požadujeme od Řecka, opakuj se, ale musím to říci. Po Řecku požadujeme, aby během pěti let celá kompletně nově vybudovala eh, svou zemi a u nás v mé spolkové zemi nedokážeme ani postavit most přes kanál pomocí které, přes který by šly vlastně mnoho exportů Dánska na vnitřní trh. Nejsme schopni ten most postavit a přitom jsou úroky nízké jako nikdy a přesto dochází e, tady k oddalování těch investic. O tom je třeba také hovořit. Proč máme málo důvěry a kde jsou naše systémy pravidel příliš komplikované? Je to na federální úrovni, na národní úrovni či na regionální, nebo je to na evropské úrovni, někde i s podporou Evropského parlamentu. Proč je to tak komplexní, že už je to nikdo nechápe? Da müssen wir... Třeba Why Nations Fail. Musíme jít každý do sebe a nemůžeme pouze hovořit o reformách, které požadujeme po našich občanech a to bolí a je to někdy nutné. A zároveň vůbec se nevěnovat strukturálním reformám samotného státu a týká se to také evropských institucí institucí. Na to nesmíme zapomínat a nesmíme to zanedbávat, pokud chceme být i důvěryhodní. A co se týče financování, to je to, co řekl eh, eh, kolega Ek, ano, jak jak tedy se vypořádáme s tou současnou rozpočtovou situací, když nikdo neví, co vlastně znamená pro revizi Brexit? Jak to bude vypadat? To je velmi dobrodružná otázka. A dále, pokud se chceme vydat nějakou cestou, tak musíme být realističtí a dobře si zanalizovat opatření, která by nám dopomohla k odpovídajícím dohodám o příjmech, anebo musíme přispět například, eh, nebo chceme přispět k tomu, že budeme neustále vytvářet ty nové satelity mimo rozpočet, taková to opatření, která jsou zcela mimo rozpočet, to znamená, že nepodléhají kontrole Evropského parlamentu. To je také důležitá věc. Je třeba, abychom si tady dohodli nějakou jasnou linii v těchto záležitostech. Děkuji všem za veškeré podněty. Budeme mít ještě setkání stínových zpravodajů a ještě jednou budeme hovořit o tom, co chceme udělat s druhou polovinou těch odstavců návrhu zprávy. Jedna věc je, myslím, jasná. Potřebujeme EFSM, i když bude e, přeměněn v Evropský měnový fond, potřebujeme to jako takovou záchranou strukturu. Ale jak uděláme jeho zprávu? Jak bude nastrukturována, abychom měli nějaké řešení, které zohlední skutečnost, že v zjevně v budoucnu budeme mít 27 členských států, ze kterých jedna země si výslovně zvolila opt-out a všechny ostatní země v zásadě, až budou k tomu zralé a budou ochotné, se eh, připojí k euroskupině, budou součástí eurozóny. To tedy je nová situace, je třeba to zohlednit také v otázce správních struktur, abychom se vyhny zdvojování a zároveň si myslím, a tady máme dobrou dohodu, že ty současné země, které nejsou součástí eurozóny, mají možnost se připojit a být tedy přítomní všem těm procesům. Děkuji. Já vám velice děkuji, pane Böge, a chtěl bych vám připomenout, že 26. září se bude hlasovat ve výrobu ve výboru Ekon a na plenárním zasedání se bude hlasovat během druhého říjnového zasedání. Já vám